bankovnictví, které někdy představuje až 40 finančního systému. A já vyzývám komisi, aby co nejrychleji zaplnila prázdná místa v stávajících normách. Děkuji, pane Kaputo. Nyní pan kolega Marias. Děkuji vám, pane předsedo. Diskutujeme tu o bankovní unii e, a to je rámec, ve kterém hraje klíčovou roli Evropská centrální banka, která má na starosti dohled nad bankami. Přitom ale pan Draghi odešel pryč, nezůstal tu na tuto diskuzi a neví tedy, jaké jsou názory Evropského parlamentu, přestože sám říkal, že ho zajímají diskuze s parlamentem. Pokud jde o ty nekvalitní půjčky, eh, s těmi se až doteď nic nedělalo. ECB eh, e tlačí na banky, aby prodávali nekvalitní půjčky a aby je eh, prodávali komukoli, kdo jde zrovna kolem, za velice nízkou cenu. A to, a do ruky různých existencí se tak potom dostávají například domovy řeckých občanů. Řešením by přitom bylo vytvořit systém na ochranu těch, kteří čerpají úvěr a ten by potom chránil majetky a domovy jednotlivců. Takovýto systém potřebujeme. Nicméně Evropská centrální banka už rozhodla o nekvalitních půjčkách a nedá se s tím vůbec nic dělat. Děkuji, pan Schaffhauser. Já bych chtěl hovořit o vaší nezodpovědnosti, kolegové, protože v okamžiku, kdy si banky už nepůjčují mezi sebou, kdy trhy už bankám nedůvěřují, vy chcete udělat Evropskou bankovní unii. Je to nezodpovědné, protože nechcete eh, uznat, že právě měnová unie vyvolává dluhy, nezodpovědné dluhy, protože vždycky zaplatí někdo jiný. Je to nezodpovědné také, protože teď budou platit občané, končí záchranný program bailout a začíná bail-in. To znamená, že právě občané zaplatí. A za touto nezodpovědností je jedna jediná zodpovědnost možná, a sice vrátit banky na národní úroveň, abychom zabránili obdobným krizím do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane Schaffhausere. Tím jsme u konce Catch the Eye. A na závěr této rozpravy dostane jménem komise ještě jednou slovo pan komisař Dombrovskis. Pane předsedo, vážení kolegové, znovu vám děkuji, pane Torvalce, za vynikající zprávu a velice Pozorně jsem poslouchal projevy poslanců. Jak vidíme i nadále se shodujeme, že bankovní unie je velice důležitá a také euro, regulatorní a dohledový rámec, který zajistí růst, zároveň se zajistí, že finanční systém bude zdravý a stabilní. My si za komisi myslíme, že je třeba dále pokračovat v oblasti projektů, v oblasti finančních služeb a to i Eh, v poslední době před volbami a počítáme s vámi, že pomá, pomůžete nám dosáhnout úplně končení bankovní unie a že tady bude silná hospodářská a měnová unie natolik odolná, aby obstála v jakékoliv budoucí krizi. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A na závěr rozpravy ještě jednou zpravodaj, pan Torvalds. Dvě minuty. Děkuji. Děkuji moc krát, pane předsedo. Tato diskuze ukázala, že vlastně máme, za, jsme zajedno v tom, jaké jsou předpoklady pro další pokračování bankovní unie. Potřebujeme EDIS, potřebujeme systém zajištění vkladů a to je patrně to nejdůležitější že eh, je potřeba eh, zakopat ty staré příkopy mezi jednotlivými politickými stranami. Jsme také zajedno v tom, že potřebujeme udržitelnější systém, abychom zvládli výzvy, které nás čekají souhlasím s tím, co, nebo chtěl bych navázat na to, co říkal pan kolega eh, Věgaš je potřeba říci, že v posledních letech velice klesly eh, určité problémy u bank. A na závěr bych chtěl poděkovat eh, kolegům, Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za velice konstruktivní práci a jsem velice rád, že i tato diskuze byla do značné míry věcná, ukázala cestu vpřed a ukázala, že parlament je připraven učinit ten krok, o který komise už dlouho usiluje. A předem děkuji komisaři Dombrovskisovi za návrhy, které z komise jistě brzy obdržíme. Děkuji. Děkuji, pane Torvalci, tím je rozprava u konce a hlasovat se bude zítra. A dalším bodem pořadu jednání je zpráva kolegů Fernandese a Gualtieriho zřízení programu Invest EU. Nejprve dostanou slovo zpravodajové a jako první pan Fernandez na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, velice poděkoval všem mým kolegům. Nyní přecházíme k programu Invest EU. Je to vlastně 13 různých eh, finančních nástrojů, takže to dohromady bude zjednodušení, protože je spojí a budeme moci řešit selhání trhu. Existují tedy čtyři okénka v oblasti inovací infrastruktury, v oblasti malých a středních podniků a v sociální oblasti. Junckerův eh, fond pro strategické investice byl základem této činnosti. Mnozí měli na začátku pochybnosti, ale teď vidíme, že to je program, který zajistil 1,2 milionu Eh, pracovní příležitosti a 800 tisíc eh, malých a středních podniků získalo podporu, čili je to program, který opravdu pomáhá hospodářskému růstu prostřednictvím právě hlavně malých a středních podniků. Invest EU. Tady samozřejmě nemůžeme mít nižší ambice. Máme vlastně stejnou finanční záruku pro těch 13 finančních nástrojů a chtěli bychom je posílit tak, abychom mohli udržitelným způsobem pokračovat. Rád bych eh, poděkovat eh, komisi i za to, co se tady udělalo. Komise navrhuje 450 miliard euro, my navrhujeme 700. A navíc máme za to, že politiky Evropské unie musí být zaručeny, myslím tím v oblasti klimatu, a jedná se o tu veškerou strategickou činnost v oblasti udržitelnosti růstu a inkluze. Evropská investiční banka nám vlastně poskytuje právní jistotu že máme alespoň zaručeno 75 eh, Národní eh, banky, jiné finanční instituce také by samozřejmě měly mít přístup k těm dalším 25 Z tohoto problému, programu by se měl přispívat k sociální a územní soudržnosti, hospodářské soudržnosti v rámci Evropské unie. Zeměpisná vyváženost je toho také důležitou součástí pak je to důležité jako takové porad, centrum pro poradenství v oblasti investic. A to je třeba dále posílit tak, aby eh, se mohly uskutečňovat projekty, s nimiž přicházejí eh, regiony, menší města po celé Evropské unie. Je důležité, aby i tyto projekty měly k tomuto programu přístup. A zvláště mám zájem o ty hodně malé projekty. Ty musíme nadále podporovat, musíme tady mít investiční platformu a toto centrum pro poradenství by mělo být aktivněji přítomno, aktivněji postupovat. Rádi bychom také viděli pokrok v tom smyslu, aby se zjednodušilo řízení musíme zajistit, že naše programy budou přizpůsobeny novým skutečnostem. Je to tedy, jak říkám, 13 finančních nástrojů, které se tady vlastně slučují. A je důležité, aby měli i svoji sociální stránku. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, a to zvláště spoluzpravodaji s eh, eh, ze skupiny z SND, panu Goltierimu za veškerou práci, kterou jsme společně udělali. Chtěl bych také poděkovat panu Karasovi za vynikající příspěvek této práce a vůbec všem stínovým zpravodajům, kteří se zúčastnili práce na Invest EU. Myslím, že je to opravdu velký příspěvek pro Evropskou unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Fernandesi. A nyní další zpravodaj, pan Gualtieri, také čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Fernandéšovi a také všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Krize v roce 2008 vyvolala bezprecedentní eh, propad investic veřejných i soukromých, a to v celé EU. V posledních letech podmínky pro investování v EU se zlepšily díky příznivější ekonomické situaci, díky eh, flexibilní interpretaci paktu stability a díky novým Eh, iniciativám, jako byl fond EFSI. Ale objem investic v Evropě je stále pod průměrnou úrovní z desetiletí před krizí. A navíc se objevily nové nedostatky investic v oblasti inovativních sektorů, eh, klimatických změn a podobně a to do budoucna ohrožuje konkurenceschopnost a sociální soudržnost. V Evropě ohrožuje to i dlouhodobý růst a tvorbu nových pracovních míst. Proto je pozitivní, že komise navrhuje zřízení programu Invest EU, kde se snaží zintenzivnit podporu investic. Invest EU není jenom nástrojem, který navazuje na pozitivní zkušenosti s EFSI eh, a dalšími programy. Podporuje eh, ještě více malé a střední podniky, výzkum, eh, vývoj, udržitelné infrastruktury. A tento program by měl tedy řešit velké nedostatky v oblasti infrastruktury a sociálních věcí, tak aby bylo možné naplnit projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, a v oblasti sociální. Primárním cílem je eh, nahradit nedostatky investic v odvětvích, kde jich je nejvíce zapotřebí. A parlament při, přinesl různé zlepšovací návrhy do na, eh, textu komise. Jednak jsme řekli, že záruky pro investice by měly být vázány výlučně na charakteristiku a profil souvisejících rizik a je možné uplatnit příznivější podmínky týkající se budování investičních platform, podpory lineárních investic a také chceme se soustředit na ta odvětví, kde je nejvýraznější potřeba investic. Za druhé, kromě toho, že jsme zopakovali, že EIB bude hlavním finančním partnerem komise v rámci Invest EU, jsme také zdůraznili úlohu bank, podpůrných bank na národní úrovni, které mají tedy realizovat ty investice. Tyto podpůrné banky budou moci mít přímý přístup k evropské záruce. A to zajistí větší flexibilitu a více možností financování eh, projektů a bude to mít pozitivní dopady na úroveň investic a na tvorbu nových pracovních míst. Konečně jsme také stanovili, že členské státy nejenže budou mít možnost část svých zdrojů eh, eh, věnovat na politiku soudržnosti, ale budou moci využívat i dalších zdrojů, eh, které budou vnímány jako takzvané one-off příspěvky v rámci paktu stability a růstu. Ten text, o kterém budeme hlasovat, je vyvážený a říká tam, že nejméně 65 investic v rámci udržitelné kapitoly by měly tedy přispívat k cílům Eh, pařížských dohod. Prosím, abychom tedy zachovali text v podobě odhlasované výborem Ekon, pokud jde o tento práh 65%. Myslím, že tímto textem dáváme konkrétní odpověď těm, kteří chtějí, aby Evropa udělala více pro investice, růst a zaměstnanost. Děkuji, pane Gualtieri, a nyní na jednu minutu pan kolega Kelly. InvestEU je jeden z vlajkových projektů nového rozpočtu 2021 až 2027, který zmobilizuje přes 165 miliard dodatečných investic v Evropské unii. Tento potenciál nám umožní přitáhnout více investicí za méně nákladů pro daňové poplatníky. Už dva roky pořádám veřejná setkání ve svém volebním obvodu ohledně investičního plánu ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a s komisařem Katajnenem a jeho podřízenými, kterým za to patří chvála. Je to obrovský potenciál pro investice a z Zejména podniky v mém volebním obvodu na jihu Irska se na tyto investice velice těší. Zejména vítám důraz na malé podniky, což ve výboru ITRE zdůrazňujeme ve svém stanovisku a což schválili všechny frakce. Z toho mám velkou radost. Tady nejde o velké biznesy, které mají své vlastní nezávislé způsoby získávání kapitálu. Tady jde zejména o malé podniky, kterým musíme pomoci. Já jsem rád, že to děláme. A konečně musím říci, že je třeba to vnímat v kontextu toho, co se dnes večer děje ve Westminsteru. Já mám ještě 30 sekund, pokud vím. Já, jsem, já mám minutu a půl. Tohle je perfektní protijet na Brexit, protože to pomůže podnikům, které tím budou postiženy, získat finanční prostředky na to, aby přežili. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Bohužel jste měl jenom jednu minutu. Já vím, že většinou jste velice korektní, ale více jste tentokrát neměl. Proto také nepovolím žádnou modrou kartu. Nyní má slovo pan Van de Kamp na jednu minutu. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem zpravodajům, kteří připravili toto velice důležité téma. Je to zpráva, kterou velmi potřebujeme a která je zásadní pro dopravní sektor. Zejména se to týká výstavby silnic a dálnic v Evropské unii. Potřebujeme na tento sektor mnohem více peněz. Jeden aspekt si zasluhuje naši zvláštní pozornost – a to cíle v oblasti životního prostředí. Potřebujeme čistší dopravu, ale zároveň je potřeba uvolňovat soukromé investice. Neměli bychom tento faktor ale přeceňovat. Z tohoto důvodu budeme možná muset snížit environmentální cíle. Děkuji moc krát a nyní pan Katajnen za komisi. Pane předsedo, vážení poslanci, je mi velkým potěšením účastnit se této rozpravy. Je mi také potěšením, že tady vidím tolik kolegů, kteří si přáli realizovat EFSI mezi svými vlastními voliči viděli, co může FC udělat, poradenské služby, co mohou udělat, zvyšovat povědomí a proto už dnes můžeme říci, že FC je úspěch a máme tady dobrou příležitost v tomto úspěchu pokračovat. Právě proto jsme přišli s iniciativou programu Invest EU, to je s tímto návrhem. Chtěl bych poděkovat této sněmovně za to, že pomáhala komisi v jejich iniciativách na podporu investic. Když jsme my začali pracovat v roce 2014, pak investice klesly v Evropské unii o 15 v důsledku hospodářské a finanční krize. Bylo třeba komplexně jednat, abychom řešili tuto investiční mezeru a abychom znovu ustavili eh, důvěru v evropskou ekonomiku a ve schopnosti evropských institucí eh, úspěšně pracovat. Eh, toto je odpověď komise na situaci a vy jste vytvořili tedy potom strategický fond pro investice. Dnes investiční podmínky v Evropě jsou lepší. Nicméně pořád je tady značná mezera, pokud je o investice investice hlavně do sociální infrastruktury a investice do ekologických a digitálních eh, Programu V kontextu tohoto návrhu na další víceletý finanční rámec proto komise předložila multipolitikový investiční návrh jednotný Invest EU. Dá to dohromady vlastně 13 finančních nástrojů centrálně řízených plus EFSI a vytvoří se tak jeden, eh, jedna, jedna jednotka 38 miliardů a bude to mít eh, velký dopad. A proto tedy potřebujeme strategické partnery a bude to také otevřené vůči jiným partnerům, jako je Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj eh, nebo národní banky a instituce. Eh, komise velice vítá zprávu Evropského parlamentu o programu Invest EU. Tato zpráva se týká, dotýká mnoha důležitých věcí, ale v zásadě podporuje návrh komise. Pokud jde o navrhované změny, komise je ochotná eh, posoudit ty, které se týkají řízení, zejména aby investiční výbor měl větší nezávislost a aby se také zajistila eh, tato politika. Pokud jde o roku ERB v, v rámci InvestEU v porovnání s EFSI. Komise a EBRD navrhly společně partnerství, takže ta skupina 75, tedy respektive těch 75 EBRD tam nadále by to bylo. Také e, bankovní expertní znalosti EBRD by se využily proto, aby bylo možné pořádně sledovat finanční rizika o reportování o Invest EU. Je to tedy návrh pro partnerství a spolu legislátoři to budou posuzovat. Některé vaše pozměňovací návrhy se týkají širší diskuse o víceletém finančním rámci, kolik toho celkem bude a dopady také na klimat. My to všechno bereme na vědomí a vidíme to jako svědectví, že Evropský parlament chce vidět silnou unii se silným rozpočtem, a takže se budou řešit cíle COP21. Za komisi bych chtěl velice ocenit obrovské úsilí zpravodaje, stínových zpravodajů a příslušných výborů, které dosáhly stanoviska v rámci velice eh, ambiciozní časové lhuty před evropskými volbami. A velice doufám, že toto neunavné úsilí se také projevuje, projeví v zítřejším hlasování. Teď je na radě, aby ta intenzifikovala snahu tak, aby se dosáhlo širokého společného um, přístupu. Katajne. Děkuji, pane komisaři. A nyní pan kolega Velet, Belet, jednu minutu. Děkuji vám, pane komisaři, vážení kolegové. Když to srovnáme se současným programem FC, tak myslím, že investice do obnovitelné energie a do energetických úspor eh, jsou tu mnohem větší, až 15 A doufáme, že Invest EU eh, se rozběhne zdárně v této oblasti. Klima a udržitelnost, to by měla být červená nit, která se bude vinout eh, celým tímto programem. Je třeba investovat do silného evropského průmyslu, což jde ruku v ruce s nízkouhlíkovou výrobou a soudržitelností. Proto je důležité sloučit všechny tyto nástroje. Jak už říkal pan Kelly, Invest EU je vlajková loď je to jeden z nejdůležitějších programů, eh, které máme. Eh, cílem je vytvořit udržitelnou energii, která bude cenově dostupná všem. Děkuji, pane Belete, a nyní paní kolegyně Westfal na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já si myslím, že program Invest EU je dobrý program a opravdu věřím, že zpráva našich kolegů tento program ještě zlepšila. Přesto mi ale jakožto regionální političce eh, dovolte eh, určité pochyby. Eh, podle mého názoru strukturální fondy s decentralizovaným přístupem a sdílenou administrativou jsou něco úplně jiného než Invest EU. Strukturální fondy jsou na to, aby zlepšili zlepšovaly životy všech lidí v Evropě. Přinášejí do regionu pracovní místa, lepší infrastrukturu, bojují proti klimatickým změnám, podporují podniky a univerzity. Tyto skutečnosti musí pokračovat, i kdyby se rozpočet zmenšil. Proto, vážení kolegové, odmítám myšlenku, že by strukturální fondy měly sloužit k financování Invest EU. Říkám ano myšlence vytvářet synergie, ale říkám ne plánům na to, aby se směšovaly tyto finanční instrumenty. Děkuji a nyní pan Džambaský. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové, já tady zastupuji kulturní výbor, výbor pro kulturu. A my zdůrazňujeme potřebu dalších investic pro eh, mládež a kulturu. Naše pozměňovací návrhy pomohou udržet evropské kulturní dědictví. Víte, že máme zcela ojedinělé kulturní dědictví ve světové historii. Proto musíme pomoci malým a středním podnikům také, aby byly konkurenční, protože všechno se rychle mění a všude se objevují nové technologie. Určitě Invest EU pomůže vytvářet další pracovní příležitosti, ale je to také důležité proto, abychom si zachovali svoji identitu musíme si uvědomit, že národní identita a národní kultura jsou velice důležité. Každý region a každá země by se měly snažit využívat eh, fondů v rámci Invest EU tak, abychom dokázali udržet svoji evropskou identitu. Děkuji. Děkuji, pane Džambaský. A nyní na minutu a půl pan kolega Karas. Pane předsedo, eh, pane místo předsedo komise, vážené dámy, vážení pánové, eh, srdečně děkuji všem, kteří od počátku legislativního období usilovali o posílení investic v Evropě. Investice to není žádný sprint, to je maraton. A podařilo se to, že při každém kroku jsme se něčemu přiučili a při každém kroku jsme něco zlepšili. E, my jsme už na počátku legislativního období nastartovali investice pomocí EFSI, a pomocí EFSI jsme eh, získali eh, další EFSI do roku 2020 eh, a vytvořili jsme investice do třetích zemí, zejména Afriky a pokračujeme s iniciativou Invest EU, kterou bychom chtěli otevřít další kapitolu v průběhu sedmi let bychom chtěli eh, přilákat 7 miliard, nebo zmobilizovat 7 miliard euro dodatečných investic, redukovat byrokracii a zvýšit eh, efektivitu podpůrných instrumentů. Chceme se soustředit na malé projekty a podnikatele. a chceme, aby byla rozšířena přímá evropská záruka a e, aby byla zachována politická transparentnost při rozhodování, aby byla zajištěna a právě tak, aby byly naplňovány klimatické cíle. To je naším záměrem a já doufám, že se podaří tento velký krok vpřed, pokud jde o investice v Evropě a že z něj poplynou nová pracovní místa. Děkuji moc krát. Srdečně vás tu vítám a pokračujeme v debatě. Slovo má paní Gardia Zabal-Rubial ze socialistů. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážený pane komisaři. Také já bych nejprve chtěla poblahopřát zpravodajům panu Gualtierimu a panu Fernandesovi za skvělou práci na této zprávě. Je pravda, že jsme vycházeli z dobrého základu, jimž byl návrh komise, ale myslím si, že i ten parlamentní proces díky zpravodajům a vyjednavačům z dalších frakcí přispěl ke zlepšení. Ekonomická krize znamenala pro nás socialisty, že hlavní prioritou se stává plán investic na obnovu hospodářství, ale přiměřeným způsobem a sice udržitelným rozvojem. V tomto volebním období jsme již eh, pracovali na prvním Junckerově plánu a také na jeho rozšíření a jako vždy vše se dá zlepšit. Ale myslím, že výsledky můžeme hodnotit uspokojivě. Tento nový investiční plán vychází nejen z těch dobrých výsledků a zkušeností s předchozími plány, ale pod stejný deštník dává různé Eh, nástroje, které dříve byly v různých programech. My jsme potom už dlouho volali a díky tomu tento nástroj bude flexibilnější, efektivnější, jednodušší a bude mít tedy větší dopad. Cíl tohoto programu je získat téměř 700 miliard eur díky evropskému rozpočtu a věnovat to na investice, které umožní eh, Unii růst inteligentním způsobem na základě znalostí udržitelných infrastruktur, také chceme usnadnit přístup k financování pro malé a střední podniky. Tento plán také umožní vznik sociálních infrastruktur a podpoří boj proti klimatickým změnám. A také chci zdůraznit úlohu podpůrných bank, které existují na národní nebo regionální úrovni. Tím vzniknou velice užitečné synergie a bude se eh, moci lépe, budou se moci lépe řešit konkrétní problémy jednotlivých území. Doufejme, že s radou se to dojedná rychle, abychom dospěli k dohodě, která bude v linii toho, o čem bude parlament hlasovat zítra, eh, to znamená v linii eh, těch našich návrhů. Ehm, Děkuji. Nyní pan Kölml má slovo na, minut, na minutu a půl za ECR, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Programem Invest EU činí Evropská unie zase pokusy vydávat peníze na odstraňování strukturních problémů. To se ale nepodaří. Neklaplo to v minulosti a neklapne to ani v budoucnosti. Strukturální problémy se musí odstraňovat tak, že se to nejprve zanalizuje a pak se z toho najde ten správný klíč. Pokud ale zkrátka řekneme, chceme více investic, tak děláme, jako by každá investice byla dobrá. To tak ale není. Investice jsou dobré jenom, když mají udržitelný účinek. Takže se musíme konečně postarat o to, aby Evropská unie se nepletla do soukromé ekonomiky. Potřebujeme soukromé investice, ale vidíme, že máme politiku nulových úroků a tak dále, takže peněz je dost. A proč se, neinvest, proč se neinvestují? Máme tedy úplně jiné problémy, než dodávat soukromému sektoru peníze. Programem Invest EU se dosáhne toho samého jako Junkrovým plánem, jako EFSI. Budeme podporovat projekty, aniž bychom věděli, co z nich nakonec vzejde. Bude to bez měřitelných výsledků, což znamená, že bude docházet ke špatným investicím, k chybným alokacím a nakonec neuděláme pro občany nic, eh, ale potřebovali bychom bychom spíše na posílení konkurenceschopnosti nějakou reformu měny euro, protože ta dělá rovné z těch, kdo si rovní nejsou. O to se musíme snažit. To by bylo obrovské zlepšení pro naši ekonomiku. Děkuji moc krát. Pan Torvalds má slovo na dvě minuty za frakci ALDE, prosím. Děkuji vám. A tak se nám ve vaší řeči. Pane komisaři Katajnena, před mnoha lety, když jsme nastoupili na tuto dlouhou, cest, dlouhou cestu, začali jsme diskutovat o Junkrově plánu. A tehdy mnozí z nás byli poměrně skeptičtí. Kladli jsme si otázku, zda to skutečně může mít požadovaný dopad. Dnes jsme mnohem moudřejší. A vidíme, že opravdu se kola otáčejí. Samozřejmě, že je tady a před námi ještě mnoho výzev, až se budeme snažit udělat ten druhý a třetí krok dopředu. Invest EU, to je abych tak řekl, jiné jízdní kolo, než jakým byly FC1 a FC2. Teď už sem zapojujeme i vnější síly, síly působící mimo instituce. Když eh, jsme o tom hovořili na schůzích výboru, tak to vypadalo, jako kdyby tady panovaly jisté pochyby. Zda se nám opravdu může podařit eh, získat pro věc i tyto vnější orgány. Často jsme zaujímali spíše takový národní přístup k věcem. A pokud eh, tedy na to myslíme z národního hlediska, napadají nás na samozřejmě malé a střední podniky. Eh, tak eh, pak tady můžeme vidět mnoho problémů. A chceme ovšem popřát mnoho úspěchů v tomto úsilí a děkuji zpravodajům za jejich práci. Myslím si, že dnes a zítra uděláme velký krok vpřed a doufáme, že Rada bude schopna držet krok s komisí a parlamentem. A pokud tomu tak bude, pak nám všem bude hodně lépe. Děkuji, pan Gigold. Na minutu a půl za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především bych rád zdůraznil, že bylo už naléhavě nutné, aby Evropská unie podnikla výrazný krok na výšení investic. Proto vítáme ten původní plán. V FC jsme viděli určité nedostatky a určitě jsme z toho vyvodili použit, po, poučení, takže máme teď před sebou nový návrh. Evropská unie musí odvážně navyšovat investice a o tom jde v novém programu Invest EU. Zároveň bych chtěl ale zdůraznit, že dobré investice jsou pouze ty, které jsou udržitelné. Pouze investice, které berou v potaz i klimatickou krizi. A proto bylo velice pozitivní to, že eh, tady došlo k kompromisu a právě, že se tady navyšuje podíl eh, udržitelných investic do infrastruktury 65%. A to je velice důležité pro naši skupinu dosáhnout toho, aby sněmovna toto dodržela. A jsme také přesvědčeni, že vojenské a civilní cíle v rozpočtu by měly být jasně odděleny, že i tuto zásadu je třeba respektovat i při hlasování plenárním zasedáním. A já spolehám na na spolu zpravodaje, že budou postupovat podle původního kompromisu, než aby to měnili na plenárním zasedání. Pak bychom těžko dosáhli široké proevropské většiny, kterou si tento program, pane komisaři, zajisté zaslouží. Moc krát děkuji. Pan Papadimulis na jednu minutu. A to za frakci GUE. Děkuji vám. Pane Katajnene, já si myslím, že by bylo potřeba posilovat investice, protože máme obrovský sklus oproti úrovni investic před krizí. Takže eh, Invest EU podle našeho názoru nestačí. Potřebujeme mnohem více. Pravda je taková, že ten návrh, který teď předkládá Evropský parlament, zlepšuje návrh komise v řadě různých bodů. Pamatujeme na celou řadu negativních elementů a rizik. Hrozí, že Invest EU bude odebírat finance politice soudržnosti. Přitom fond soudržnosti už eh, doznal určité škrty v rámci nového víceletého finančního rámce, který navrhla komise. A mohou nastat problémy pro malé a střední podniky, které tak budou podvedeny. Domníváme se tedy, že budou vyšší investice zejména v těch regionech, které jsou zranitelnější, e, jinými slovy, které zejména trpěly úspornými opatřeními a nízkým ekonomickým e, rozvojem. Slovo má pan Coburn na dvě minuty. Prosím. Tato legislativa jen má investovat e, peníze Evropské unie ze strany komise. Mohli bychom si prosím připomenout dvě věci. Za prvé, neexistuje nic takového jako peníze Evropské unie. To jsou peníze, které jdou od daňových poplatníků a jsou to peníze daňových poplatníků. A za druhé, Eh, investovat peníze daňových poplatníků do biznisu, to je dotace, která eh, narušuje trh, na který musí daňoví poplatníci spoléhat. Zatímco spotřebitelé, eh, investoři, ať už jako spotřebitelé nebo investoři nebo další, pravidla pro státní pomoc měla zaručit rovné podmínky pro využívání dotací. Proto Evropská unie chce vnutit eh, evropská pravidla Spojenému království během přechodného období i po něm. Ale rovné podmínky to nebudou, protože tato legislativa zjednoduší postup schvalování pro podniky z Evropské unie, ale ne pro podniky britské. Eh, možná eh, můžete říci, že být poslední ve frontě nebude možná nevýhoda, protože Eh, například Oliver Twist byl taky poslední ve frontě a nepomohly mu žádné prozby. Nicméně my už nejsme v 19. století a britské podniky eh, musí eh, uniknout z té celní unie, která zůstala v 19. století směrem k liberálnější budoucnosti. Bohužel naše premiérka to vidí jinak, ale zdá se, že dnes večer dostane pořádný výprask, takže já si to jdu užívat. Už brzy budeme venku z Evropské unie a budeme uzavírat dohody o volném obchodu se zbytkem světa. Děkuji vám. Děkuji paní Kapl na minutu. Za ENF, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane předsedo komise, program Invest EU v příštím víceletém finančním rámci Eh, přinese celou řadu eh, finančních instrumentů. Vy jste jich jmenoval 13 eh, a tím bude financování efektivnější, účinnější a flexibilnější. V roce 2021 má InvestEU navázat na FC2 a doufejme, že přispěje k tomu, aby byla odstraněna ta investiční mezera. Rozpočtová garance 38 miliard euro, to chce komise, parlament chce více, 40 miliard, to má přilákat soukromé investice investice eh, ve výši až 6 miliard eh, a eh, Evropská investiční banka je tady tím hlavním aktérem, která už nyní úspěšně dokončuje EFSI. 75% objemu bude implementováno přes tuto banku. Potom jsou to národní investiční banky, banky pro rozvoj a tak dále, ale také rozvojová banka Evro- Rady Evropy. Měl by být zřízen eh, řídící výbor eh, a ústřední poradní hub. Eh, existují tzv. advisory hub partners. 650 miliard v, o politikách, kam míří prostředky z EFSI nebo Invest EU. To jsou oblasti, kde nás čekají velké výzvy a já říkám zpravodaji, pustme se do toho. Pa- Paul Rybich má slovo jménem EPP, prosím. Eh, já bych chtěl eh, poděkovat eh, za úspěšné prosazování dosavadních programů. Vidíme, že v Evropě existuje potřeba investic. Kolega Katajnen to řekl velice přesně. Produkce HDP neustále klesá v Evropě. My jsme si vytkli za cíl dostat se na 20% a jsme na zhruba 15%. Francie i Velká Británie jsou na 10%, takže tady je vidět, že je potřeba něco s tím dělat. Můj osobní cíl by byl dostat se na to, aby v Evropě vznikalo 30% produkce v roce 2030 a proto eh, by se zpátky vrátila ta výroba, která putovala do jiných zemí v uplynulých desetiletích. Bylo by to v rámci průmyslu 4.0 a balíčku dovedností Skills Package. Eh, myslím si, že je potřeba, aby malé a střední podniky využili tohoto okna příležitosti eh, také ke sdílení rizik, protože právě malé a střední podniky potřebují přebírání rizik. Na jedné straně platíte daně, na druhé straně potom máte také právo podílet se na distribuci rizik. Pokud jde o těch 22 milionů pro malé a střední podniky, eh, které vytvářejí 80 pracovních míst a tvoří 50 HDP, to si myslím, že jsou dobře vynaložené peníze a právě tak eh, to sdílení rizik 75 ku 25 vůči národním bankám, to je velice dobrý mix, který povede k lepší budoucnosti Evropy. Děkuji moc krát. Děkuji paní Beres na minutu jménem SD. Děkuji, pane místo předsedo. Myslím si, že tento parlament vylepšil návrh komise a můžeme z toho mít radost. Tento návrh je zásadní pro oživení investic v EU protože ty investice hodně chybí. Je to zásadní pro naše občany, naše podniky, naše území. A my jsme rádi, že vznikl návrh komise, který se snaží zjednodušit podmínky pro investování a zajistit vzájemné se doplňování různých nástrojů, včetně strukturálních fondů, což je podle našeho názoru významný posun. Pak tady je otázka investičních cílů. My je považujeme za vzorové v rámci evropské strategie, kdy se skloubí um, udržitelný růst, dohody z Paříže a zároveň sociální investice, aniž bychom zapomněli na kulturní a tvůrčí průmysl. Myslíme si, že díky iniciativě tohoto parlamentu budou posíleny podpůrné banky, což jenom vylepší eh, schopnost plánu při, přivést nás k úspěchu a my si myslíme, že přispěje k užitečným investicím, které podpoří tvorbu udržitelných pracovních míst v Evropě. Děkuji. E beste voorzitter, beste collega's, dit is het eerste wetgevende dossier dat ik. Um, vážení paní předsedkyně a e, vážení kolegové, já tady poprvé vlastně hovořím o tom e, e, v, v, v rámci EKR a mají strany. Velice často komise přichází z návrhy, když si klademe otázku, za jsou vůbec užitečné. Ale myslím, že toto je velice rozumná reforma, protože když se spojí do jednoho všechny ty různé investiční programy a zjednoduší se to, je opravdu dobrý nápad původní návrh e, měl určité problémy z hlediska toho, jakou úlohu bude hrát Evropská centrální banka a vůbec řízení. Myslím si, že je důležité se zaměřit na posilování úlohy národních investičních eh, bank a EBRD teď také může převzít plnou zodpovědnost za implementaci investic. Chci poděkovat zpravodajům za jejich právo a za tu vizi, kterou tady projevili při vyjednávání. Děkuji, pan Sole, na minutu a půl za zelené. No, děkuji. Já bych chtěl tady zdůraznit tři konkrétní aspekty, které se týkají Invest EU. Za prvé je jasná nutnost mobilizovat další veřejné i soukromé investice v Evropské unie. Ale mělo by to vycházet z rozumných eh, návrhů, dosahovat společných cílů, mít to zdravé zásady. Čili Invest EU program musí být užitečným nástrojem pro přetvoření naší ekonomiky karbon, pro uhlíkově neutrální a inkluzivní ekonomiky ekonomiku. Musí to podporovat přechod na nové energie a přihlížet k sociálním a environment ekologickým obavám. My určitě se budeme snažit eh, plnit eh, pařížskou dohodu. Proto nám jde o to, aby se více vynakládalo na klimat, eh, když se jedná o podporu strategických investic a vyloučit takové projekty, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí. Za druhé jsme proti tomu, aby se obrané projekty z toho financovaly. Militarizace evropského rozpočtu prostřednictvím podpory investic nebo výzkumu není správným způsobem, jak řešit bezpečnostní výzvy, s nimiž máme máme co dělat. Fondy Invest EU by se měly investovat do mnoha dalších oblastí, kde je daleko jasnější, že je taková potřeba, zejména sociální ekonomika. A konečně pak výrazná účast nejenom národních, ale i regionálních bank je klíčovým faktorem pro lepší alokaci projektu, protože tam jsou znalosti o místních trzích a potřebách Eh, sociálních a eh, ekonomických eh, subjektů. Děkuji, paní Miriada, na jednu minutu. Děkuji, pane komisaři. Posunuli jsme se od Junckerova plánu k FC1, k FC2 a teď máme nové jméno, Invest EU. Ale liší se opravdu jenom to jméno, základní princip je stejný. ta investice ehm, cílí spíše na soukromé investice než na veřejné. Já si ale nemyslím, že z toho bude mít prospěch například veřejná doprava nebo lidé ve venkovských oblastech. Nemyslím si, že soukromí investoři se budou zabývat veřejnými službami. V těch posledních nařízeních jsme měli ustanovení na zlepšení sociálních služeb, ale já jsem k tomu neviděla žádná fakta a pokaždé, když jsem se ptala na fakta, tak jsem nedostala žádnou odpověď. Jsem naprosto proti tomu, aby šly peníze na projekty obrany, ale tady všechno záleží na tom, jakým způsobem ty investice budou probíhat. Měly, mělo by se investovat pouze ve veřejném sektoru. Děkuji moc krát a nyní má slovo pan Rozaty na minutu a půl. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, dnes tady diskutujeme o programu Invest EU, ale já bych se na okamžik chtěl vrátit k jeho předchůdci plánu Junckera, tedy k Evropskému fondu pro strategické investice, který se projevil jako velice úspěšný. Je určitě eh, vedl k tomu, že Evropská unie, zejména eurozóna, už po 22 eh, kvartály se expandují. To je trvalý úspěch a jsem rád, že teď tady máme pokračování tohoto projektu v takovémto modernizovaném plánu. Také Junckerův plán vedl k rozvoji mé země, nebo přispěl k tomu i k mému Eh, regionu za, eh, pomoří za, za západní, protože tam se jedná například o chemický jaké průmysl a jeho přeměnu a také o investice do eh, zlepšení vodní dopravy na Odře. Pokud jde o Invest EU program, chci zdůraznit tolik. Díky tomu, že tady se schromažďují různé investiční nástroje od, od dotací po půjčky a garance, celkem jich 13, máme velice pružný nástroj, který opravdu je možné realizovat v různých podmínkách a vůči různým projektům. Jsem také proto, aby garanční fond, který podporuje tento program Invest EU podle návrhu byl zvětšen, tak jak si to představují eh, zpravodaj až na 40 eh, celých a něco miliard euro. Jsem přesvědčen tom, že to bude dobře využívané Myslím si, že tento fond lépe bude přihlížet k potřebám rozvějících se ekonomik zemí střední a východní Evropy. Děkuji za socialisty, pan Kofod, na jednu minutu. Thank you, Mrs. President. Um, dear colleagues. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové. Kromě toho, že se láždí cesta pro soukromé investice v EU, které opravdu potřebujeme, musíme si také položit otázku, jak chceme vynakládat peníze daňových poplatníků. A to se musíme ptát i u Invest EU. Chceme investovat do obvyklých postupů, kdy se tedy vynakládají peníze na zastaralé přístupy z minula, nebo budeme investovat do nástrojů budoucnosti v Evropě, kde Eh, růst nebude zatěžovat eh, klima a udržitelnost. Budeme hlasovat zítra o programu Invest EU a to je tedy otázka, kterou musíme položit sami sobě. Invest EU je příležitostí ukázat, jakým směrem my jako tvůrci politiky chceme nasměrovat Evropu. Můžeme dávat na první místo klima při investici peněz daňových poplatníků Mnozí kolegové tady volali po větších cílech v oblasti udržitelnosti a energetiky. Prosím, aby se k nám připojili i kolegové z konzervativních frakcí, abychom tedy odhlasovali takový program, který bude stavět na první místo klima a budoucnost. Děkuji. Děkuji, paní Mec. Oh, yes. Eh, eh, Vážená paní předsedkyně, vážení eh, kolegové, pro mě hlavním prvkem Invest EU je to, že musíme se otáčet zády vůči úsporným politikám a místo toho musíme investovat do novátorských udržitelných projektů, kde by třeba investoři nechtěli investovat bez podpory EU. 38 miliard eur na projekty jako jsou projekty malých a středních podniků, které podporují začlenění osob s postižením nebo výzkumy ehm, bez pokusů na zvířatech ehm, nebo eh, tepelná, nová tepelná izolace budov. To jsou projekty, které potřebují budoucí generace. Bohužel eh, nad tímto projektem vysí Damoklův meč. Je tady snaha Eh, zbrojařských lobby eh, zmocnit se tohoto investičního fondu. Vážní kolegové, eh, musíme odolat lákání sirén ze zbrojařského průmyslu a musíme investovat do budoucnosti naší planety. Děkuji. A nyní pan Van Nistelrooy na minutu a půl za EPP. Thank you very much, rapporteurs. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat zpravodajům, panu, pane komisaři, vážení kolegové. Už jsme udělali mnoho kroků v posledních letech s Junckerovým plánem a jsem rád, že některé z těchto změn byly eh, tady zapracovány. Například lepší vazba na regionální politiku, na strukturální fondy a na Horizont Evropa. Také je určitě možné zajistit lepší viditelnost, když budeme kombinovat různé nástroje v rámci nového investičního fondu, tak abychom to také zviditelnili u našich občanů. Další bod. Ten eh, přechod od strukturálních eh, fondů byl dovršen tímto nařízením. Je to velice důležité, je to vlastně změna, přechod, eh, který vychází i z regionálních potřeb. Dále, takzvané poradenské tzv. poradenská centra v rámci Invest EU. To je velice důležité a EIB určitě tomu také může na pomoci. Moje poslední připomínka, zeměpisná vyváženost. Ta může být lepší než v minulosti. Není dobré, že část Evropy eh, odsává mladé lidi, Eh, z jiných zemí. Naším cílem je lepší zeměpisná vyváženost a já si myslím, že tady to bylo zohledněno. Já jsem koordinátorem ve výboru REGI a z toho titulu podporuji, eh, podporuji tuto iniciativu. Děkuji vám. Děkuji. Nyní postup Catch the Eye. Pan Mat to Maria Svěga, Faria, Maletič, Vžněvská, eh, tedy budou postupně vyvoláni. A nyní nejprve pan Gabriel Mato, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já vítám program Invest EU. Jeho hlavním cílem je financování investičních programů v Evropě, aby tyto investice byly jednodušší a flexibilnější. Jedná se o investice ve výši 700 milionů eur, to je, eh, pardon, 700 miliard eur, to je dobrá zpráva pro všechny. Tato příležitost ale také se musí dostat do odlehlých regionů. Je třeba tam odstranit překážky, které znemožňují plné využití fondů v těchto regionech. Je třeba zavést výjimky za tímto účelem. Kanárské ostrovy také by se chtěly podílet na programu, ale je třeba zohlednit specifika této oblasti. Solidarita je důležitou hodnotou EU a jakákoliv výjimka ve prospěch nejodlehlejších regionů by měla i právní oporu v článku 349 smlouvy. Děkuji. Děkuji, pan Marias. Jednu minutu. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Invest EU by mohl být pozitivní program pod podmínkou, že budou naplněny určité standardy. Za prvé je třeba eh, podporovat izolované oblasti, jakou jsou Egejské ostrovy. Je také potřeba podporovat regiony a ne tvrdé jádro eurozóny. Za třetí je třeba podporovat mikropodniky a malé a střední podniky. To jsou podmínky nutné pro to, abychom se posunuli eh, jiným směrem. Tohle jsou sektory, kde musíme pracovat. Například e, školství, e, vzdělávání, vytváření pracovních míst, ochrana životního prostředí. Nechceme, aby se tyto peníze používaly na další militarizaci Evropské unie a Zejména bychom se neměli držet příkladu Junkrova plánu, protože peníze, které přišly prostřednictvím Junkrova plánu do Řecka, byly v podstatě využity k tomu, aby Fraport mohl skoupit na řecká, regi- řecká regionální letiště. Nic jiného z toho nebylo. A potom eh, mobilní eh, operátor Kosmotel, to je německá společnost, tak ta dostala eh, ty finance. Takže nedávejme, ty, nedávejme tu podporu nadnárodním koncernům, ale místním řeckým regionálním podnikům. Děkuji, pan Věgas má slovo za GUE na jednu minutu. Děkuji. Tento program eh, má dva problémy. Tak tedy za prvé, vlastně je to další nástroj pro dotování soukromého sektoru. Tady existuje sociální nerovnost, eh, chudoba v Evropské unii. A vzhledem k tomu všemu prostě zase pak takovýto nástroj neodpovídá potřebám Evropské unie a jejím eh, obyvatelům. Evropská unie potřebuje ambiciozní eh, eh, investiční plán, ale musí se jednat o veřejné investice, které potřebují občané a které by dodaly ekonomiku, ekonomice dynamiku. A malinký podíl peněz z kvantitativního uvolňování ECB by úplně stačilo, aby se znovu nastartoval eh, hospodářský eh, eh, růst a řešili asymetrie. Ale tento přístup